colleagues, everyone ready? Um, the annual report on the situation of fundamental rights in the EU. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme hlasovat. První část. Výroční zpráva o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2016. Zpravodaj nechce, takže jedno, kompromis jedna. Zahajuji hlasování. Zpravodaj nechtěl vystoupit, takže jsme přistoupili rovnou k hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to schváleno. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno 5, kompromis 5, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 362. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 362. Končím hlasování. Zamítnuto. Dávejte prosím pozor. Kompromis 21. Kdo je pro? O, eh, pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 398. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 402. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 404. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 437. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 438. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 461. Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 31. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 475. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 496. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 506. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 508, pouze druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 523. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 525. Končím hlasování. Zamítnuto. 527. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 529. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 547. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Zamítnuto. 548. Hlasování je zahájeno. Skončeno. Zamítnuto. 557. Hlasování je zahájeno. Skončeno. Zamítnuto. 568 a 578 identické, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 575. Hlasování je zahájeno. Kon skončeno. Přijato. 581. Hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijato. 582 za hlasování zahájeno. Ukončeno. Přijato. 583 hlasování zahájeno. Skončeno. Přijato. 593 hlasování zahájeno. Skončeno. Je to přijato. 596 hlasování zahájeno skončeno. Je to zamítnuto. Kompromis 20, citace, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 38, strana 28, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 24, hlasování je zahájeno, skončeno. Přijato. Kompromis 23, hlasování je zahájeno, skončeno. Přijato. Kompromis 25, hlasování je zahájeno, skončeno. Přijato. Kompromis 26. Hlasování zahájeno. Skončeno. Přijato. Kompromis 28. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. Kompromis 27. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. 39, kompromis 39, hlasování zahájeno, skončeno, přijato. Kompromis 29, hlasování zahájeno, skončeno, přijato. Kompromis 30, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Kompromis 32, zahajuji hlasování, Končím hlasování. Přijato. Kompromis 33. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to přijato. Kompromis 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 187 a 188 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Kompromis 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. 41 bylo pro, 8 proti a 3 se zdrželi. Gratulujeme zpravodaji panu Engelovi. Děkuji, pane zpravodaji, pane Engle. So now, colleagues, we move to the 2016 discharge. Nyní se dostáváme k hlasování o udělení absolutoria za rok 2016. Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2016. Eh, omlouvám se, že jsem eh, tady před, před mikrofonem eh, hovořil o své kávě. Takže přistoupíme rovnou k hlasování. Takže zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2016. Zpravodajem je pan Chrysogonos. Chcete se ujmout slova nebo přistoupíme rovnou k hlasování? Můžeme přistoupit rovnou k hlasování, říká zpravodaj. Takže pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. To je rovněž přijato. A závěrečné hlasování bude jmenovité. Zahajuji toto hlasování, končím toto hlasování. 45 hlasů pro, 5 proti a jeden se zdržel. Takže teď eh, bude další, další udělení absolutoria. Tentokrát se jedná agentura Europol, takže pozměňovací návrh číslo jedna zahajuji hlasování. Končím hlasování. Carried. Přijato. Kompromis jedna zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 9. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 9. Končím hlasování. Zamítnuto. 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 15. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, přeskočili jsme 15. 15 odpadá, jdeme na kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 18. Zahajuji hlasování. Je to ta část Welcomes Europols Operations. Končím hlasování. Přijato 20 bez této části. To znamená regrets that the publication of a tak dále. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato Pozměňovací návrh 20, eh, to je tato část. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 20. Končím hlasování. Zamítnuto. A jmenovité hlasování finální zahajuji. Končím hlasování. Přijato 40 hlasů pro, 5 proti a jedno zdržení. A teď další absolutorium, tentokrát Eurojust. Kompromis 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 6, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A jmenovité hlasování na závěr. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 46 hlasů pro, 6 hlasů proti, žádné zdržení. Teď jdeme na absolutorium pro Frontex, kompromis 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Technologies from the agency's budget. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Část um, Notes and disregard that the staff. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování kompromis 5. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A konečné hlasování jmenovitě. Ano, už jsme u konečného hlasování o Frontexu. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konečné hlasování. Končím hlasování. Přijato 42 hlasů pro, 7 proti, 3 zdržení. Vám se EPP na mě mluví? Ne, pardon, Klode, ale eh, když eh, nemluvíš na mikrofon, tak my se často díváme do hlasovacího seznamu a neslyšíme tě. A občas něco odpadne a já, mě to potom překvapí, já to nevidím. Takže pro, jenom na mikrofon mluv, prosím. Ano, dobře, Tomáši, já vím, že mluvíš za EPP, eh, beru to na vědomí. Takže já vítám zpětnou vazbu, takže chcete, abych mluvil hlasitěji. Dobře, tak já budu mluvit hlasitěji a přímo na mikrofon. Dobře, tak já budu mluvit hlasitěji a moc se omlouvám. Já jsem myslel, že mluvím správnou hlasitostí, ale já tady přidám. Nebude se vám to líbit, ale budu mluvit hlasitěji. Takže teď absolutorium pro uh, další agenturu. Agentura pro základní práva FRA? Ano, tak teď jste mě úplně rozhodili, vidíte, vidíš Tomáši, rozhodil si mě, doteď no, mi to šlo. Tak FRA, vážení kolegové. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. A teď to říkám hlasitě. Do mikrofonu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zabít tuto. Kompromis 5. Ne, omlouvám se. Omlouvám se. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Ano, pozměňovací návrh 10. Tak tak já už ho nebudu poslouchat, jeho příspěvky působí anarchii. Pozměňovací návrh 10, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Tak já se vrátím do normální hlasitosti. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Ne. Podívejte, co se se mnou děje. Návrhy 8 a 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Tak s pochybností v hlase říkám, hla, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. konečné hlasování, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 43 hlasů pro 7, proti 1 zdržení. A teď jdeme na absolutorium pro EMC DDA. Pozměňovací návrh 1. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A konečné hlasování jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 45 hlasů pro, 5 proti, 1 zdržení. Teď jdeme na absolutorium pro CEPOL. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. pět Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis jedna Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Konečné hlasování jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 46 hlasů pro, 5 proti, 1 zdržení. Nyní absolutorium pro EASO. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Konečné hlasování jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní eh, absolutorium pro EU Liza, eh, kompromis 1. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato kompromis 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kom- pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 11. Ne. Omlouvám se, kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 12. Zahajuji hlasování. Tak pozměňovací návrh 12. Končím hlasování, zamítnuto. 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Konečné hlasování. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 45 hlasů pro, 6 proti, žádné zdržení. Teď jdeme na absolutorium eh, Evropského inspektora ochrany údajů. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Konečné hlasování jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 46 hlasů pro, 6 proti, žádné zdržení. A teď eh, souhrný rozpočet Evropské unie, eh, absolutorium pro komisi. Návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návr- eh, odmítnuto. Návrh 4. Kdo je pro? Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1, část 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1, část 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Konečné hlasování jmenovitě zahajuji hlasování. končím hlasování. Přijato. 45 hlasů pro, 6 proti, jedno zdržení. Děkuji panu Chrysogonosovi a gratuluji k vaší práci. Děkuji vám moc krát za trpělivost, vážení kolegové. Jsme u konce hlasování a přeji hezký víkend. Kolegové, dáme si přestávku na půl hodiny a potom bude bod in kamera pro ty z vás, kteří se chtějí zúčastnit. A vy, kdo se nechcete zúčastnit, vám přeji hezký víkend.